SD mám žádosti o následující jmenování do delegace a výboru Edith Bauer, eh, výbor pro vnitřní záležitosti, pan Costello do výboru pro palestinskou radu. Není tomu tak, žádné námitky nejsou a tím pádem jsou tato jmenování potvrzena. Nyní budeme eh, jednat o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Nejdříve budeme hovořit o trestu smrti v Bělorusku, zejména případ Dimitrija Kanavalova a Vladislava Kavaljova. Nejdříve dostane slovo pan kolega Potasevič jako autor. Děkuji bardzo, paní předsedající, paní komisařu. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, v této sněmovně jsme při mnoha příležitostech probírali politickou situaci v Bělorusku a přijali jsme, přijali jsme mnoho usnesení na toto téma. Dnes se budeme zaměřovat na jeden velmi tragický aspekt běloruské Eh, Republika. To je eh, používání trestu smrti v této zemi, eh, v tomto případě na údajné pachatele minského pumového atentátu v metru byli odsouzeni a k tomuto trestu, k nejvyššímu trestu, a my máme pochybnosti ohledně průběhu procesu v této zemi a tudíž žádáme, aby došlo k pozastavení aby byl, bylo zavedeno všeobecné moratorium na trest smrti. A také vyzýváme běloruské orgány, aby přestali zastrašovat eh, aktivisty občanské společnosti, aby zahájili eh, dialog ohledně politických eh, vězňů, dialog s Evropskou unii. Děkuji vám, pane kolego většině Nyní pan kolega Midegalsky. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, jak již bylo řečeno, my nemůžeme a nerozhodujeme o tom, kdo je vinen či ne, ale v průběhu vyšetřování útoků v metru vyšlo najevo, že mnoho přiznání bylo vynuceno také mučením a podobně. To znamená, že my nebudeme soudit, zda je někdo vinný či ne. Naší úlohou také není, zdali, abychom řekli, zda smrt, eh, trest smrti je dobrý nebo ne. Ale my tady hovoříme především o tom, že se domníváme, že nejenom v tomto případě, ale i v jiných případech nedemokratických zemích musíme být proti trestu smrti. Děkuji vám, pane kolego Michalsi. A nyní má slovo paní Rodumberg, minuta a půl. Děkuji vám, pane předsedo. V loňském roce jsme schválili čtyři usnesení na téma um, omezování persekuci občanské společnosti a zastánců lidských práv. A dnes je řeč o těchto dvou, pana Kanavalová a Kavaliova, kteří údajně se dopustili teroristických eh, útoků v Minsku v roce 2010. Ale mnoho náznaků hovoří mm, proti eh, jejich vině a proti tomu, jak eh, probíhalo s nimi e, řízení. A jedná se zejména o tom, jakým způsobem z nich, od nich byla získána e, svědectví a přiznáním potenciálně i um, může docházet k používání um, týrání. Jejich vina je nejasná a spolu s tím i odsouzení k trestu smrti. Měli bychom na to reagovat velmi rychle a rozhodně s využitím sankcí proti orgánům, které, organizacím, které financují běloruský režim. Děkuji, paní kolegyně. A nyní paní kolegyně Lohbiller, jedna půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Stále méně se uplatňuje trest smrti po celém světě, ale jediná běloruská vláda na této praxi trvá. Prezident Lukašenko, který nadále rád zdůrazňuje, že jeho stát patří do Evropy, ale jemu se musí ukázat, že jeho vraždění není slučitelné s evropskými hodnotami. Od té doby, co existuje Bělorusko, zemřelo asi 400 lidí v důsledku důsledku trestu smrti. Po dle trestního práva Bělorusko se také doba popravy nezděluje ani rodinným příslušníkům. Mrtvola zastřelené osoby také není předána rodinným příslušníkům k pohřbení a také se místo pohřbení tají. A nyní Konovalov a Kovaljov mají být popraveni, i když neměli spravedlivý proces. Nebyl respektována právní stát a také e, všechno svědčí proto, že bylo svědectví vynuceno. A poprava se může konat každý den. A proto mezinárodní společenství musí nadále posit tlak na vládu v Minsku. A tímto usnesením požadujeme, aby bylo výkon trestu odložen a aby se zavedlo moratorium pro trest smrti a posléze, aby se trest smrti úplně odstranil. Děkuji vám. Děkuji. A nyní pan kolega Maštálka. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Každý z nás zná cenu lidského života a já jako lékař si troufám říct, že ji znám zejména

to že teroristický akt byl spáchán a zemřelo fifteen lidí je stejně tak fakt jako teroristický akt z. eleven září. two thousand and one chceme aby lidské životy nebyly ukončeny při pochybách které máme ohledně procesu. musíme důrazně požádat běloruské autority aby ještě jednou prověřily důkazní materiál a zejména průběh procesu bylo by velkým úspěchem kdybychom dosáhli zrušení trestu smrti a zákony to umožňují stejně tak jako je tato možnost ve spojených státech amerických nebo v japonsku. jsem hluboce přesvědčen že naše svědomí nám musí přikázat abychom usilovali minimálně o moratorium lépe o zrušení trestu smrti v bělorusku bez nátlaku. Děkuji vám, pane kolego, a nyní kolega Gebrandy. Děkuji vám, pane předsedo. Já se připojuji ke všem kolegyním a kolegům, kteří eh, výrazně vyzývají Bělorusko, aby se vzdalo trestu smrti, který má být vykonán nad těmito dvěma mladými muži. Bělorusko je poslední evropskou zemí aplikující trest smrti a od roku 91 to bylo už 400 případů a každý týden dostávám od eh, neziskových organizací seznamy lidí, kteří byli zatčeni eh, z, domě, z důvodu domělých opozičních aktivit. Počet lidí ve vězeních neustále stoupá. A to se týká také všech těch demonstrantů z roku 2010, kteří jsou stále ve vězení. Cogito ergo sum, myslím tedy jsem. To je výrok, kterého se držíme. Když nesmíte nad režimem přemýšlet, nesmíte také existovat. Měli bychom se všichni zasadit za práva lidí, také práva lidí v Bělorusku, aby existovali a aby mysleli. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego, a nyní řečnici za frakce, jako první pan kolega Šťastný. Děkuji. Jako mnoho dalších i já jsem velmi znepokojen s horsováním eh, práva demokracie v Bělorusku. Máme zprávy o mučení a nehumánních podmínkách zadržování politických vězňů, kteří byli zadrženi po prezidentských volbách. Kromě toho musíme řešit také případ dvou mladých eh, vězňů, kteří nyní byli odsouzeni eh, ke smrti, přičemž ovšem veškeré aspekty jejich procesu zadržení eh, jsou provázeny nedostatky. A tudíž by mělo, měly být možnost využít transparentní právo na odvolání. Evropská unie musí podporovat ekonomické sankce a také zmrazení aktiv a zákaz cestování na Lukašenka a jeho pochopy, tak jak to žádají usnesení parlamentu a amerického kongresu. Tyto akce by měly přispět k Eh, propuštění všech politických vězňů a zlepšení demokracie, stavu demokracie v Bělorusku. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego Šťastný, a nyní pan kolega Paleckis. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám ještě jednou. Ještě jednou chci vyjádřit svou soustrast rodinám obětí útoku v metru. Toto byl strašný útok a já také žádám, aby běloruské orgány provedly komplexní vyšetření tohoto útoku a vyšetřili skutečné pachatele. My chceme, aby e, tresty pro pana Konovalova a Kavaljova byly Eh, staženy, protože eh, víme, že jejich svědectví bylo vynuceno. Také občanská společnost Bělorusku nesouhlasí s těmito tresty. Je to pouze manipulace a není to spravedlnost. A jestliže orgány by vy konali trest smrti, potom podezření by se zvýšilo, že jsou zakrývány skutečné stopy. Já apeluji na mezinárodní společenství, na Rusko a také na Ukrajinu, na to, aby tlačili na Bělorusko, aby odvolalo trest smrti. Děkuji kolegovi Paleškisovi a nyní paní kolegyně Jezimeky, ale já ji nevidím. Takže slovo má kolega Čarnecký, jedna minuta. Mikro. Prosíme mikrofon. Szanowni Państwo. Dámy a pánové, pane předsedo. Prezident Lukašenka, který se rád nechává fotit, třeba při skateování, při, liž, eh, při eh, bruslení v hokejovém ringu, by pravděpodobně nebyl příliš potěšen, kdyby byl zrušen hokejový šampionát. Tudíž bychom měli na Lukašenka v tomto smyslu vynakládat tlak, je opravdu na místě, že dnes mluvíme o Bělorusku. Je to téma, které se objevuje zase znovu. Dnes musíme jasně říci, že používání takového nástroje, jako je trest smrti, prosazení jakékoliv politiky, není přijatelné. A měli bychom proti tomu protestovat, ať už bude trest vykonán nebo ne. Děkuji vám, Pane kolego, nyní pan kolega Obermajer, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Bělorusko je poslední stát v Evropě, který nadále aplikuje trest smrti a to přesto, že na 50 tisíc osob napsalo petici za zrušení trestu smrti v Bělorusku. V souvislosti s tragickým atentátem na minské metro 11. dubna byly vyhlášeny rozsudky smrti nad těmito dvěma osobami, ale trest smrti není přiměřenou odpovědí na vraždy a kriminalitu. Evropa, Západ a počítám sem i USA by se měly výrazně odlešovat od azijských tradic. Státní zabíjení není humánní věc a nemůže nastolit spravedlnost, takže já se připoji k tomuto apelu a vyzývám běloruské orgány, aby zrušili trest smrti. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. A nyní další řečníci, pan kolega Kačmárek, jedna minuta. Pane předsedo, dámy a pánové, to, o čem teď mluvíme, je skutečně příkladem nebezpečí, s nimiž trest smrti souvisí. Nevím, jestli se ti mužové dopustili svého činu nebo ne, ale nevím, jaký by měli motiv, z jakého důvodu by zosnovali takové útoky. Já vím také to, ale že trest smrti je nehumální a nezvratný. A nekončí to jen provedením toho trestu smrti, ale příslušný článek trestního zákonníka 1.95 říká, že tělo odsouzeného není vráceno rodině. Čili jedinou šanci, kterou tyto muže mají, je slitování prezidenta Lukašenka, jeho milost. Mm, takže i nyní má Lukašenko šanci udělat aspoň něco dobrého. Děkuji kolegu Kačmárku a nyní má slovo kolega, je pro jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. V Bělorusku nadále existuje trest smrti, je to jediná země v Evropě. Nejvyšší soud po teroristických útocích v Minsku opět uvalil trest smrti. Terorismus je vždy něco odsouzení hodného. Musíme ale také jasně říci, k jakým nedostatkům došlo při cestě na, eh, k tomuto trestu smrti. Nebyl zde zaručen spravedlivý proces, eh, nebyly zde předloženy zásadní důkazy, které by byly průkazné a přesto byl vyhlášen rozsudek smrti. Zabíjí se eh, střelou dozadu a my musíme posílit naše opatření a na zároveň také pomoci těm, kdo trpí. Měli bychom zlepšit možnosti přístupu Bělorusů eh, do EU a podporit neziskové organizace. Děkuji, pane kolego, a nyní kolegyně Ojulant Jedna minuta. Pane předsedo, aplikace trestu smrti je v rozporu s lidskými právy. Jestliže Vladislav Kovaljov a Dimitri Kolmovalov měli být skutečně eh, vyni, pak by měli také dostat příslušný trest, ale nesmí být popraveni. Já Apeluji na pana Lukašenka, aby omilostnil oba dva pány a také, aby Bělorusko zavedlo moratorium na trest smrti a posléze také trest smrti odstranilo. Je eh, strašné, že nadále máme mezi sebou v Evropě zemi, která aplikuje středověké tresty. Bělorusko se musí posunout k moderní demokracie prezidentovi Lukašenkovi docházejí přátelé a měl by brát tento signál velmi vážně. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. A nyní má slovo pan kolega Kamínský, jedna minuta. E, Dámy a pánové, jakožto politik a lidská bytost, mám stále větší pochybnosti ohledně jakéhokoliv vykonávání rozsudku smrti. Já jsem to sice původně jsem trest smrti podporoval, ale nyní stále více jsem připraven akceptovat argumenty těch, kdo říkají, že trest smrti je nelidský. To je pouze jedna strana debaty. Ale pak je tu také další. Protože tady není, nejde jen o protest proti trestu smrti, také proti tomuto nedemokratickému politickému systému. Nikdy si nemůžeme být jisti, jestli někdo nebyl náhodou eh, cílem, se nestal cílem z politických důvodů, tak aby eh, režim eh, si mohl blahopřát k úspěchu, aby odvrátil pozornost veřejnosti od těch obrovských selhání režimu. Takže proto vyzýváme prezidenta Lukašenka, aby udělal milost. Děkuji a nyní pan kolega Kukan, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Bělorusko zůstává posledním autoritativním režimem v Evropě. Je nepřijatelné a nebezpečné, že tato země stále uplatňuje trest smrti, který může být používán účelově. Prezident Lukašenko hovoří o tom, že eh, poslouchá hlas lidu při svém rozhodování. Měl by také vyslyšet hlas 250 tisíc osob, které loni podepsali petici za zrušení trestu smrti v Bělorusku. Odsouzení Eh, těchto dvou mužů k trestu smrti doprovází celá řada pochybností eh, a podezření zmučení a nelidského zacházení. Vina těchto dvou mladých lidí nebyla dostatečně přesvědčivě prokázána. Chtěl bych zopakovat výzvu běloruskému prezidentu Lukašenkovi, aby zavedl moratorium na trest smrti v zemi a umožnil objektivní vyšetření obvinění v případě Kanovalov a Kavaliov. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A nyní pan kolega Bílan. Děkuji, pane předsedo. Da, čistě ta čistá zvůle tohoto rozsudku v Minsku se setkala se silnou odezvou v Evropě důkazy, které byly předloženy prokurátorem, jsou rovněž pochybné. A zatím žádosti o milost nebyly zodpovězeny. Jistě, že musíme odsoudit terorismus a musíme odsoudit i útoky v minském metru. Ale Tyto útoky se nejprve musí pořádně prošetřit, proto vyzývám běloruské orgány, aby zevrubně přeskoumali celou situaci v souladu se standardy, které panují jinde ve světě. Trest smrti za střelením je skutečně něco, co nás vrací do stalinské éry. Bělorusko musí dostat svým mezinárodním povinnostem. Děkuji vám, pane kolego Bílané. A nyní postup ke the Musím již nyní říci, že máme příliš mnoho přihlášek o slovo. Nyní paní kolegyně Zaja. Děkuji vám, pane předsedo. Oba dva pánové byli odsouzeni k trestu smrti ale proces nesplňoval mezinárodní standardy. Také občanské organizace nás informovaly o tom, že obvinění je jenom zdánlivé a také svědectví bylo vynuceno mučením. Amnesty International řekla, že jedinou možností, jak e, poskytnout milost, je to, že rodiny požádají o milost a jestliže to prezident neakceptuje, pak lze trest smrti přímo vykonat. Předseda parlamentu Schulz již apeloval na prezidenta Lukašenka vzhledem k odstranění a zrušení trestu smrti a to děláme my nyní všichni. A nyní pan kolega Šogo, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Bělorusko je dnes velice vzdáleno tomu, že by se přibližovalo společenství demokratických států, eh, ukazuje to jejich justice, zastrašování opozice a to, že nadále aplikují trest smrti. Rada koncem ledna rozhodla o zavádění dalších sankcí, jejich účinnost je omezená a prezident Lukašenko není ochoten cokoliv změnit. Činnost Opozice by mohla vést ke změnám a je úkolem evropských zemí jim pomoci a nepřipustit, aby přišli o svoji naději. Musíme říci, že Rusko dnes může vyvíjet mnohem větší nátlak na eh, vedení v Minsku než Evropská unie. Musíme učinit všechny kroky pro to, aby bylo vysloveno, že to, co se děje v Rusku, není akceptabilní a není to hodné moderní Evropy. Děkuji a není kolega Galer jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Velká většina poslanců je proti trestu smrti a už jen proto žádáme zrušení těchto rozsudků ale režim bohužel nás vede k tomu, že také pochybujeme o e, právoplatnosti procesu. Útok v minském metru spíše ukazuje na to, že jej provedli v profesionálové. A takovéto profesionály v Bělorusku najdete spíše u tajných služeb než e, mezi obyčejnými občany. Neměli bychom požadovat pouze zrušení trestu smrti, ale také diskutovat další sankce proti tomuto režimu. Někteří kolegové již navrhli, abychom si vážně rozmysleli to, zda bychom například neměli přesunout eh, hokejové mistrovství světa v roce 2014 této země tak, aby Eh, tento prezident neměl k dispozici prestižní projekt, který by mu umožnil postavit v Bělorusku Potěmkinovskou vesnici. Děkuji panu kolego, nyní kolega Kelly jedna minuta. You, Speak... Děkuji vám. Bylo tu řečeno, že Bělorusko je jedinou evropskou zemí, které je ještě trest smrti jako forma trestního postihu. A od roku 1991 bylo takto popraveno o přes 400 lidí. Ale pouze 50, nebo méně než 50 v posledních deseti letech, takže to by naznačovalo určitou změnu názoru. Každopádně bychom byli rádi, kdyby tento trest úplně zmizel. Pokud jde o tyto dva pány, tak kdyby byli skutečně vinní eh, tímto pumovým atentátem, který zabil 15 lidí, tak i tak by to byl, byla samozřejmě jiná situace, ale zdá se, že byli přinuceni ke svému při, přiznání. A to není způsob, jak vykonávat spravedlnost. A proto bychom měli žádat o milost prezidenta. Děkuji, pane kolego Kelly. A nyní paní kolegyně Korhola. Pane předsedo, Bělorusko je jedinou evropskou zemí, kde se dále vykonává trest smrti rozsudek zůstává tajný, lidé o něm nejsou aktuálně informováni, ani nejsou informovány rodiny. Oba dva pánové Konavalu a Kavalu byli odsouzeni ale potom byly přímé důkazy okamžitě zničeny. I další okolnosti jsou alarmující. Ukazuje se, že tam nevládne právní stát a nemůže EU nadále pokračovat v dialogu s, e, e, s Běloruskem, jestliže Bělorusko nezmění svou tvář. Je na čase, abychom se chovali k této zemi stejně jako k jiným zemím. Musí se tam také konat spravedlivé procesy. Děkuji vám a nyní paní Thun Honstein. Děkuji vám, pane předsedo. Bylo řečeno mnoho v tom smyslu, že trest smrti není přijatelný. Bez ohledu na to, jaká, jaké procento lidí je pro nebo proti. Dokonce i poslanec Kaminský mění, mění názor, ale ty barbarské činy, které ehm, se dějí v Bělorusku, jsou něčím, co by nás mělo přimět k naléhavým krokům, jako třeba zmrazení aktiv, anebo zrušení eh, hokejového mistrovství a čehokoliv dalšího, co by napomáhalo dalšímu porušování lidských práv v Bělorusku. Děkuji vám, paní kolegyně. Končíme Catch the Eye a nyní na závěr debaty má slovo pan komisař Barnier. Děkuji vám. Dámy a pánové, poslanci a poslankyně, na rozmanitost eh, všech vašich projevů, ale také jejich upřímnost a vehemence vyjadřují pocity vašeho schromáždění ze všech stran a ze všech křesel nad tímto odsouzením pana Konovalova a pana Kovaliova. A já chci říct jménem Katry Našnové, že i my eh, v komisi jsme velmi znepokojeni tímto odsouzením. Pan Konovalov a pan Kovaliov byli nejvyšším soudem 30. listopadu loňského roku odsouzeni k smrti za jejich údajné roli na atentátu v roce 2011, který způsobil 15 obětí a přes 200 zraněných a také na atentátu v Litopsku a Minsku v roce 2005 a 2008. I když my odsuzujeme jakýkoliv, jakékoliv teroristické kroky, tak spolu s vysokou představitelkou paní Ešnovou konstatujeme politování nad tímto dvojím odsouzením k smrti, což 1. Eh, prosince 2011 dala ve svém sdělení jasně najevo eh, paní vysoká představitelka, jsme proti eh, uplatňování tohoto trestu za jakýchkoliv okolností, bez ohledu na spáchané činy. Evropská unie se domnívá, že se jedná o krutý a nehumánní trest, který navíc neodrazuje od eh, trestního jednání. Je to pouze negace, která není hodna lidské důstojnosti. Proto chceme usilovat o celosvětové zrušení trestu smrti jak eh, jsme se rozhodli učinit i my v Evropské unii. A žádáme spolu s paní Ešnovou mm, běloruské orgány, aby upustili od vykonání rozsudku a aby eh, byly jejich rozsudky změněny. To je jediná, jak tady bylo zmíněno, země v Evropě, která uplatňuje eh, trest smrti takže první fází by byla, bylo moratorium a potom směřování ke zrušení tohoto trestu. Děkuji vám, pane komisaři Barnier. A na závěr rozpravy bylo předloženo šest návrhů na usnesení. Rozprava je ukončena a hlasování se, konč, se koná po ukončení dnešní rozpravy. A další rozprava se týká nedávného vývoje událostí v Egyptě a jako první hovoří pan kolega Belder jako autor.